udělal to. A jel třeba do Oxfordu a řekl, já vím, co vy si myslíte o tom, co se stane, když bude Brexit bez dohody, ale já to tak strašně chci, že mě je úplně jedno, co se stane s vaší prací. Udělal to? To si myslím, že by bylo upřímé. A co doktor Liam Fox řekl někdy? Já jsem říkal, že to bude nejjednodušší obchodní dohoda v lidské historii, ale nakonec je to mnohem komplikovanější, než jsem sliboval před referendem, co Boris Johnson šel k lékařům a sestrám do NHS a řekl, já jsem vám slíbil 350 eh, milionů navíc, eh, ale nakonec to nebude. Udělal to? Já myslím, že by to udělat měl aby mohl z této situace výjít eh, čestně a také trochu skromněji. Také si myslím, já jsem se právě zmínil o zprávě britské vlády, která byla zveřejněna v listopadu minulého roku, kde se říká, že pokud bude Brexit bez dohody, bude to stát asi 9,3 hospodářského růstu. Jste ochotni zaplatit tuto cenu, ptám se brexitu zastánců Brexitu na této straně. Jste ochotni za ten svůj sen obětovat veškerou, veškerá tato pracovní místa, co vám tato svrchovanost přinese. Pane Koberne, říká předsedkyně. Omlouvám se, pane místo předsedo, mohu pouze říci, pane Koberne, vy a já máme zvláštní vztah. Já jsem zvláštní a nevím, co jste vy, takže prosím, nepřerušujte. A prosím, vyslechněte si s respektem ostatní řečníky. Možná nesouhlasíte, ale poslouchejte a poučte se možná. Paní předsedkyně, já jsem poslouchal pana Koberna a on říká, že svoboda je důležitější. Takže mějte tu odvahu a jděte do Sunderlandu a hovořte s dělníky a s dělníky v Oxfordu a řekněte jim, má takzvaná svoboda je důležitější než vaše práce. Mějte odvahu to udělat, pane, a také jeďte do Irska Jděte na místo, kde od roku 1998 vládne mír a zmizelo násilí a řekněte lidem, že váš sen je důležitější než jejich mír a já budu akceptovat tvrdou hranici, pokud dostanu ten Brexit bez dohody. Mějte tu odvahu. Znáte číslo 16,1 milionu, já jsem to nikdy neslyšel. Já jsem vždycky slyšel 17,4 milionu. ale 16,1 milionu, to jsou také, to jsou britští občané, kteří hlasovali pro to, aby se zůstalo v Evropské unii. Ti nezmizeli. Esencí Evropské unie je, že respektujeme také pozici menšin v našich zemích. Není esencí demokracie, že se snažíme postavit mosty a najít řešení, která budou přijatelná pro všechny v naší společnosti. Neměl by to být následující krok, který uděláme. A chci to říct velmi jasně. Proč komise tak tvrdě stojí za integritou vnitřního trhu? Proč prostě neřekneme otevřme hranice? Já vám uvedu jeden příklad. Pokud z nějakého důvodu se Spojené království rozhodne, že uzavře podle svých podmínek dohodu o volném obchodu s USA, tak budou dovážet kuřata, která nesplňují podmínky budou geneticky pozměněná a my to nebudeme moci kontrolovat a to my udělat nemůžeme. Proto musíme chránit integritu vnitřního trhu a my nebudeme šetřit úsilím a já vzdávám hold panu Barnierovi, který se snaží sledit červené linie paní Mayové s naší povinností chránit Evropskou unii a integritu vnitřního trhu. Dohoda o odchodu je nejlepší a jediné možné řešení tohoto dilematu. A já doufám, že to bude pochopeno. Toto je stanovisko, které hájí komise i vaším jménem, jménem většiny, široké většiny tohoto parlamentu a budeme to dělat i nadále. Budeme hájit evropské občany, ať už žijí na kontinentu nebo ve Spojeném království. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you. Thank you. Děkuji, pane místo předsedo. Paní Čiot, za radu. Paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, Děkuji za vaše komentáře. Já už jsem informovala předsedu Evropské rady, že je jasné, že Brexit je velmi naléhavé téma pro příští týden, ale kromě toho bude důležité řešit strategické výzvy, které budou definovat naši společnou budoucnost v následujících letech. V tomto duchu různá témata budou důležitá pro naši příští strategickou agendu. Budeme mít také neformální summit v Sibiu. To bude klíčový moment, kdy začneme utvářet na dlouhodobou agendu. Ještě jednou děkuji za pozornost. Děkuji, paní Čio. Tím je rozprava uzavřena. Dobrý den. Zahajujeme hlasování. Prendiamo posto. Posaďte se, prosím. Prego. Dear colleagues, Vážení kolegové, před rokem a něco jsme přijali stanovisko k nařízení o dvojím užití, které omezí vývoz eh, různých eh, zařízení na špionáž eh, do diktatur. 92% z nás hlasovalo pro a teď vidíme, že lidská práva jsou pošlapována všude na světě. Nové diktatury se vyvíjejí v Africe a na Středním východě a staré diktatury jako Čína jsou čím dál více utlačující. Máme takové případy eh, novinářů, jako je Jamal Khashoggi, který byl zabit v Saudské Arábii kvůli tomu, že hájil svobodu a demokracii. Tyto a další zločiny byly umožněny tím, že se evropská zařízení dostala do špatných rukou a my jsme se rozhodli, že Evropská unie nemůže být součástí tohoto procesu z morálních a bezpečnostních důvodů. Snažíme se chránit lidi všude ve světě, kteří chtějí zlepšit svou společnost kteří chtějí říkat pravdu mocným a kteří chtějí žít eh, ve svobodě a bezpečnosti. Je správné chránit naše hodnoty. Ovšem eh, bylo odmítnuto přijmout společné stanovisko, aby se zahájily diskuze na toto téma. Byla to změna na poslední chvíli ze strany pana Macrona. A to nás zastavilo. Francie, Švédsko, Finsko a další členské státy si myslí, že evropské firmy by měly být komplicem těchto zločinů a měly by z toho mít také trochu zisku. Apeluji na radu, aby vyslechla nevládní organizace, komisi a Evropský parlament a aby postavila hodnoty před ziskem. Hlasujme o tom a o dalších pojistkách proti tvrdému Brexitu. Děkuji. Děkuji. Vystoupil teď tedy pan Buchner a teď hlasujeme o jeho zprávě v jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Michajlová. Jednotné hlasování jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Zpráva Zdrojevský. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Zlotovský. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Fotiga. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Fotiga o dohodě o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afganistánem. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. čtyři? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh pět? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jmenovitě hlasujeme o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Makovej. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Vautmance. Rozsah a mandát zvláštních zástupců EU. Nedostal jsem žádnou písemnou námitku k tomuto doporučení a proto v souladu s článkem 113 odstavce 6 prohlašuji toto doporučení za schválené. Zpráva Lokegaard. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. První čtení tohoto parlamentu je tímto uzavřeno. Zpráva Coelho. Pozměňovací návrh eh, kompetentního výboru. Amblo, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Pozměňovací návrh 252. Přijato, říká předseda. Ověříme. Nicméně je to přijato, ale abychom si to potvrdili, tak zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Udělal jsem velkou chybu. Pozměňovací návrh 252D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 253 první část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 254D jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 235 až 241, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Hlasujeme celkově ve jmenovitém hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. První čtení parlamentu je tímto ukončeno.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 Přijato. Pozměňovací návrh 8. Pořád jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 12 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato.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 Chcete ověřit druhou část pozměňovacího návrhu 24? Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. I tady o málo. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme i tady. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato.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 Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato.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 kdo se zdržel, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 232, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 261D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 65, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Odpadá 262. 70 až 71, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Odpadá 263. 72, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Odpadá 264. 76, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ověříme. 76. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Odpadá 252. 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 Odpadá 255. 256. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 123, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel ale musíte zvedat ruce, protože už tak je to těžké, takže ověříme 123. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Odpadá 257. 265D. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 133. Kdo je pro?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 Odpadá 258. 259. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 185, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 267, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 268D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 204, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 269D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 206, kdo je pro, proti, kdo se zdržel přijato. 270D, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 208, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 271D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 219, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 Přijato. Odpadá 250. 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tak toto není možné. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hm. Zamítnuto. 251, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. 260D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 59, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď hlasujeme o návrhu ve jmenovitém hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. První čtení parlamentu je tímto ukončeno. Relazione Faj- Zpráva Fajon. Pozměňovací návrh 210. Kdo je pro?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 Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 146. Eh, to je jmenovité hlasování, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 148, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 149, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 166. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 167. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 169. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 186. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 197, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato. 201, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 205, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 213, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 214D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto 215D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto 211D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto 65, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato 77, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 206 odpadá. 216D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 164, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 207 odpadá. 208, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 217 D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 218 D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 209, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, odpadá 192. 219, 212 D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A teď hlasujeme o celém návrhu komise, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji.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 Přijato. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 24. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? 27. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato? 47. Má jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 50. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 Druhá část. Chcete ověřit druhou část? Dobře, 61. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 68. Kde je pro?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 93, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 93, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 118, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 124, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato.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 První čtení parlamentu je tímto ukončeno. Zpráva Ajuso. Pozměňovací návrh 195. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. První čtení parlamentu je tímto ukončeno. Zpráva velkém. Pozměňovací návrh 6, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. První čtení parlamentu je tímto ukončeno. Zpráva Harkin Lambert, pozměňovací návrhy 1 až 11. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Hlasujeme o celku jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. První čtení parlamentu je tímto ukončeno. Zpráva Demonte. Pozměňovací návrh 10. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. První čtení parlamentu je tímto ukončeno. Zpráva Telička. Pozměňovací návrh 18. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. První čtení parlamentu je tímto ukončeno. Pravidla týkající se Evropského námořního rybářského fondu. Dávám slovo panu Kadekovi. Prosím, pane předsedo. Eh ah Pane předsedající děkuji. Vážení kolegové, Budeme hlasovat o dvou naléhavých opatřeních v oblasti rybolovu, abychom byli připraveni pro případ, že nebude dohoda do 29. března 2019 mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. Parlament včera odmítnul dohodu a tyto opatření budou platit pouze v případě no deal. My všichni chceme, alespoň tedy velká část nás, aby bylo dosaženo dohody, tato dohoda o volném obchodu nebo celní unii bude podmíněna vzájemnou dohodou o přístupu k vodám a zdrojům, tak jak je to stanoveno dnes. A nedá se o tom vyjednávat. Já tedy mluvím výborem, tedy jménem výboru PEŠ, který trvá na svých pozicích, pokud jde o budoucí vztahy mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. Děkuji, pane Kadeku, a teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď hlasujeme o celku jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. První čtení parlamentu i v tomto případě je ukončeno. Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie je pořád tedy výbor pro rybolov, pozměňovací návrh 1, jmenovitě zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh komise jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hm, přijato.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 odpadá 1CP2, hlasujeme o celku jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tím je také ukončeno první čtení parlamentu. Evropa jako ochránce, čistý vzduch pro všechny. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Pozměňovací návrh 1 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 22.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 zamítnuto. 32, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 3, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 9. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Odstavec 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prosím, abyste zvedali ruce. Ověříme, zahajuji hlasování.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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 původní text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Návrh 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 41, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto.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 Zamítnuto. 24. Ověříme 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 Pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 45. Kdo je pro?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 Ověříme pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme, zahajuji hlasování.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 Zamítnuto. Pět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Šest. Zahajuji hlasování.